Okay, good afternoon, um, everybody. dobré odpoledne a vítejte všichni eh, na eh, našem odpoledním eh, zasedání. Máme tady společnou rozpravu o k projednání tedy měrnice i nařízení k elektronickým kartám. Dostali jsme 123 eh, pozměňovacích návrhů eh, k nařízení a 185 ke směrnici. Už proběhlo zasedání eh, stínových zpravodajů, abychom to probrali. Ale ještě předtím, než se pustím do podrobností, dám slovo Mortenu Lokegorovi, který je naším zpravodajem. Eh, Martina Zvarisas eh, je tady sami naposledy dnes eh, na IMKU, takže mnohokrát děkuji za všechno, co jste udělal pro sekretariát. A jsem si jistý, že řada z nás se s vámi znovu setká, protože přijdete do Business Europe. Takže se potom uvidíme v, v jiné funkci. Každopádně mnohokrát děkuji. A teď eh, dostává slovo Morgan Lockigor, který je zpravodajem pro naši směrnici. Děkuji, eh, paní eh, předsedkyně. Ještě než budeme hovořit o těch předložených pozměňovacích návrzích, tak bych rád zdůraznil, proč tady sedíme. Většina z nás bude souhlasit s tím, eh, že je eh, před námi ještě dlouhá cesta k dokonalému fungování vnitřního jednotného trhu, zejména pokud jde o digitální jednotný trh. Takže eh, myslím, že je třeba ještě jednou zdůraznit i tu debatu o tomto návrhu. My toto musíme brát vážně kvůli eh, malým a středním podnikům eh, zejména a eh, samozřejmě obecně pro ekonomiku Evropy jako celek. Evropský elektronický průkaz služeb nám dává možnost jednotný trh zlepšit, usnadnit postupy, zajistit jejich vyšší bezpečnost a to si snad všichni přejeme, že? Když jsme se začali zabývat návrhem komise, tak bylo zřejmé, že je třeba, eh, aby to eh, bylo jasnější, na to jsme se všichni shodli. A to je zřejmé z pozměňovacích návrhů. Rád bych chtěl poděkovat kolegům z EPP a EFDD, kteří předložili, myslím, velmi konstruktivní pozměňovací návrhy. Eh, stejně tak jako návrh zprávy, tak každý Eh, ten pozměňovací návrh má zvýšit eh, jasnost, poukázat na každý konkrétní postup pro poskytovatele služeb i pro úřady. Věřím, eh, že až se nám podaří to všechno spojit dohromady, bude snadné nalézt kompromisy, protože všichni chceme to tež a sice lépe fungující jednotný trh. Samozřejmě lituji, že levá strana vyjednávacího týmu podal jenom jeden pozměňovací návrh. To bohužel znamená, že tyto skupiny vůbec nepřispívají ke zlepšení vnitřního trhu v tomto smyslu. A když se e, dostanu konkrétně e, ke svým pozměňovacím návrhům, já jsem poral své vlastní, je to 182. E, Státy budou moci uvěřovat informace. A nejde o to, aby eh, se tak nedala vydat, nedala vydat ten průkaz. Takže my navrhujeme eh, dva týdny na poskytování informací a to se může čtyřikrát zopakovat, to znamená dohromady 8 eh, týdnů maximálně. Druhý pozměňovací návrh je pozměňovací návrh 206. A je to 38 z návrhu eh, zprávy, eh, která tím bude přepracována a nahrazena. Pokud členské státy odmítnou elektronický průkaz vydat, eh, poskytovatel mají na to dva týdny, nejenom jeden týden. Jelikož elektronický průkaz je v jejich zájmu, o poskytovatelé služeb budou reagovat a ne, budou prodlívat. Ostatní frakce napsali, eh, že máme celou řadu eh, možností. Eh, vítám ambici EPP mm, na rozšíření rozsahu působnosti a také jeho cíl snížit regulační bariéry. Znovu zdůrazňujeme, že sociální ochrana a vysílání pracovníků a, a princip země původu nejsou eh, součástí eh, tohoto návrhu. Eh, jaké jsou tedy naše další kroky v jednávacím týmu? V současné době pracujeme na pozměňovacích návrzích, protože jsou to technické záležitosti a uspořádáme technické zasedání pro všechny. Chci zdůraznit, že mé dveře zůstávají otevřené vůči každému návrhu, který má eh, zlepšit ten eh, text ve prospěch evropských podniků. Děkuji. Děkuji, Mortene. A já budu hovořit jako eh, zpravodajka za to nařízení. Já bych nejdříve chtěla zdůraznit, že se tady zabýváme něčím, co nesmím brát na lehkou váhu v zájmu vnitřního trhu a všichni se kdo, se shodnou, že je třeba podpořit vnitřní trh, tak eh, tady musí konstruktivně spolupracovat. Eh, konkrétně EPP, eh, ALDE a EFDD chci poděkovat za především konstruktivní pozměňovací návrhy. Pustili jsme se tím do práce, měli jsme stínové zasedání, zasedání s tím zpravodajů, abychom zjistili, co udělat s těmi pozměňovacími návrhy. Já jsem přesvědčená, že eh, většina pozměňovacích návrhů přináší přidanou hodnotu a eh, že eh, můžeme jich zahrnout co nejvíce a to se potom promítne do těch kompromisních pozměňovacích návrhů. Jenom stručně k těm podaným návrhům a k nařízení. Ta legislativa není v rozporu s stávající legislativou, pokud jde o sociální věci, zadávání zakázek a tak dále. A ty pozměňovací návrhy, které zde byly podány, to ještě potvrzují. Potom přišly dobré pozměňovací návrhy k možnému zvýšení kontroly pro členské státy hostující, což je pro nás velice důležité dát najevo, oč se jedná, protože jsou to například eh, pozměňovací návrhy od kolegy Švába a Anny Marie Koraci Bild, kde se také navrhuje eh, definice eh, nebo optimalizace definice z hostícího státu, abychom mm, zabránili případnému zneužití. K té profesionální kvalifikaci, tak tam chceme to ještě vyjasnit. K tomu také padla řada pozměňovacích návrhů užitečných. Jasně se eh, říká, že eh, elektronický průkaz eh, nějak se nedotýká těch odborných kvalifikací. Potom náklady k elektronického průkazu to nesmí být žádný náklad navíc, což samozřejmě neznamená, že nebudou úplně, vůbec žádné náklady. Nicméně eh, při vyžádání tohoto průkazu nesmí přijít žádné eh, extra náklady. Navíc eh, k tomu byla podána řada pozměňovacích návrhů, abychom toto vyjasnili. Potom tam byla řada pozměňovacích návrhů k pojištění. K tomu ještě platí spousta otázek. Někteří chtějí ho platit zdaní, někteří, někteří ne, někteří chtějí ponechat certifikáty, někteří ne. Čili tady pracujeme na kompromisním textu, a Například bychom mohli přijít eh, s tím, že se tam nechá pojištění bez standardizovaného formuláře, ale bude tam nějaká revizní doložka. Každopádně eh, se do toho ještě pustíme do práce na tom se stínovými zpravodaji. Potom také ta terminologie k eh, pojištění se upravovala. Je v zájmu každého, abychom používali správné termíny. A, a tady ještě jednáme s experty, v jakém kontextu používat jaký správný termín. Potom také ta revizní doložka znovu. Eh, tam eh, byla eh, řada různých pozměňovacích návrhů a i tady se pokusíme samozřejmě dobrat se kompromisu. Pokusíme se přijít s kompromisními balíčky, tak aby všichni jasně viděli, kterou cestou se chceme vydat. Každopádně se těším na další konstruktivní spolupráci s dalšími stínovými zpravodaji. A tím bych eh, ráda předala slovo eh, zpravodaji Ekosoku eh, k balíčku služeb panu Palmierimu, protože Virginie Rozier požádala o tuto prezentaci, takže teď máte slovo na tři minuty. Grazie, prezidente. Děkuji, paní předsedkyně. V rámci stanoviska, které vypracoval hospodářský a sociální výbor, jsme se v analýze soustředili na některé hlavní body návrhu. Za prvé, princip země původu. Myslíme si, že ten přístup převést <clears throat> autoritu státu eh, členského státu mm, původu nebo zodpovědnosti za aktivaci eh, té karty porušuje ten eh, princip hostovského členského státu. Tato elektronická karta by neměla narušovat eh, ty postupy a, a možnosti daného členského státu provádět kontroly. Takže tady nejsou obsaženy ty charakteristiky členského státu původu. Je to obsaženo ve směrnici o službách a o profesních kvalifikacích. Kromě toho co už se najde také v judikatuře soudního dvora. Ehm, myslím si, že daná osoba může být uznávána jako ehm, OSVČ podle tedy charakteristik té jeho aktivity a podle legislativy země, kde provádí svoji činnost. Takže podle našeho výboru je nepochopitelné, proč tedy příslušný orgán e, za tuto kartu by měl být členský stát původu a ne členský stát země výkonu činnosti. Pak e, ještě e, další věc, která je důležitá, je to s poskytováním informací nezbytných pro vystavení průkazu. Ty informace se odevzdávají aniž by následně bývaly aktualizovány, to znamená, ten průkaz by byl takový věčný. A pak je tu otázka možnosti držitele karty, že budou vykonávat činnost, i když proti ním bude probíhat nějaké šetření. Ten postup ostatně ani neobjasňuje, eh, jak by se měly hodnotit situace pro to zhodnocení, zda nějaký poskytovatel služeb je nelegálně usazen v nějaké zemi. To ve směrnici 1467 je e, zmíněno, tedy je důležité zjistit, e, zda vykonává a jaký druh činnosti v daném členském státě. Takže e, pak by se to zneužívalo pro zakládání takových falešných společností, došlo by k sociálnímu dumpingu, k vykonávání fiktivních hospodářských činností. Eh, je důležité, naprosto zásadní, aby byla prováděna analýza těch informací pro vystavení průkazu a toto by měly vykonávat tedy nějaké řádně stanovené orgány, aby se zabránilo trestné činnosti. A co se týče používání průkazu, v rámci eh, systému Linea na vnitřním trhu existuje zpráva účetního dvora, kde, jsou, kde se poukazuje na určité nedostatky stávajícího systému. Například, eh, že není, nejsou jasné některé um, reakce na určité otázky, ty odpovědi nejsou objasněny, takže nevíme, jestli jsou to opravdu záruky pro to, aby vhodně probíhala spolupráce mezi členskými státy. Je třeba tedy toto zlepšit, zefektivnit kontroly v místech, kde se vykonává ekonomická činnost a mělo by to být jako něco doplňkového pro ty stávající systémy a postupy a hlavně by mělo docházet ke sdílení údajů v reálném čase. Hmm. Děkuji a za EPP pan Rozáty a Anna Maria Koráca Bild. Děkuji, paní předsedkyně. V první řadě bych chtěl poděkovat kolegům za EPP, kteří dohromady předložili 49 pozměňovacích zpráv. To prokazuje obrovský zájem, který kolegové mají eh, k tomuto tématu. Je to odůvodněné, protože si samozřejmě uvědomujeme, jak tu již zaznělo, že potenciál jednotného trhu pro služby v, EU, v Evropské unii ještě není plně využit a existují tu obrovské možnosti k vylepšení. V tomto smyslu jsem opravdu vděčný všem kolegům, kteří prokázali konstruktivní přístup a předložili návrhy, to tedy kolegové ze všech skupin, nicméně zároveň zase musím vyjádřit zklamání, že některé skupiny se vůbec rozhodly nezúčastnit na této práci. My jsme učinili návrhy k několika částem směrnice. V první řadě bychom chtěli harmonizovat některé definice, abychom zabránili určitému zmatení a vložili do dokumentu větší míru jasnosti. Předložili jsme návrhy, které objasňují definici domovského členského státu, elektronického průkazu jako takového, který prokazuje, že jeho držitel je pověřen výkonem nebo poskytováním činnosti eh, v poskytování služeb v členském státu EU a také je dokladem v případě nějaké kontroly v hostovském státě. Tyto návrhy eh, jednoduše mm, zjednodušují smysl, význam té toho elektronického průkazu. Přejeme si, aby to byl smysluplný dokument, který bude zejména napomáhat malým a středním podnikům při um, poskytování služeb. Také si myslíme, že abychom poskytli hostovskému členskému státu prověřit ty informace poskytnuté poskytovatelem služeb, tak bychom měli rozšířit tu lhůtu pro analýzu a prověření údajů a informací, které eh, jsou předkládány. Takže tu máme návrh o prodloužení o dva další týdny v každé další fázi postupu. Nicméně víme, že někteří kolegové, například z EFDD, to chtějí prodloužit o ještě déle. My jsme ochotní to s nimi projednat, eventuálně podpořit tento návrh. Dále naléháme, aby informace v rámci tedy žádosti, která se předkládá, tak by měly zahrnovat také informace o regulačních požadavcích, které panují v hostovském členském státě a to tak, aby eh, na základě toho dokumentu poskytovatel služeb mohl mít jasný obrázek o tom, jaké tedy jsou uh, požadavky, aby mohl zahájit činnost v jiném členském státě. Podle našeho názoru také rozhodnutí hostovského členského státu dočasně zrušit či trvale zrušit tu činnost daného poskytovatele služeb, že toto by mělo být proporční vzhledem k závažnosti toho potenciálního porušení a v tomto smyslu zároveň se mají respektovat práva hostovského členského státu zrušit to povolení k poskytování služeb a my si přejeme, aby se toto rozhodnutí zakládalo o, na opravdu odůvodněných podkladech. Ehm, je třeba, aby toto bylo odůvodněno. Dále navrhujeme eh, takové mm, procedurální vylepšení a regulační vylepšení a tyto návrhy se v podstatě týkají pouze jedné oblasti. Je to oblast eh, požadavků eh, vyžadujících ze strany členské státu pro poskytovatele služeb. Tady panuje eh, velká různorodost eh, po celé EU. Například jsou tu země, které pokazují, požadují, aby 51 kapitálu eh, byla držena členy administrativní rady. My tu navrhujeme další kapitolu ve směrnici, která zavede ustanovení právě týkající se tohoto, eh, těchto právních požadavků na kontrolu, na management, tak, aby se sladily všechny tyto požadavky v maximální možné míře. Ještě v neposlední řadě, když se odkážu na předřečníka, tady chceme zdůraznit, že pozměvací návrhy se netýkají pravidel ty, o sociální ochrany, ochrany eh, pro zaměstnání a také eh, narušení principu země původu, nebo tam nebude zaveden tento princip. A hostovský členský stát může kontrolovat a zachovat v průběhu celého procesu své právo dohlížet nad eh, procesem zhodnocení té žádosti a zastavit ten, toto řízení ještě i před vlastně jeho samotným zahájením. A ještě bych chtěl poděkovat oběma zpravodajům, Mortenovi, konkrétně velice si cením kvalitní spolupráce s ním při práci na tomto dokumentu. Děkuji vám a k nařízení se vyjádří Anna Maria Korácabil. Děkuji Dariusovi, já jsem s ním spolupracovala, takže podporuji to, co řekl a děkuji oběma zpravodajům za výtečnou spolupráci. Myslím, že naší odpovědnosti a povinnosti v případě nařízení i směrnice učinit něco, co navrhne komise, abychom to vylepšili. Tak to činíme u všech legislativních textů a bylo podle mě zvláštní, že je tu taková ideologická zeď, které tu čelíme, místo toho, jak běžně postupujeme. Ono to není poprvé, kdy se nám nelíbí návrh komise, snažíme se ho společně vylepšit spíše než tady používat nějaké zvláštní taktiky, které celou situaci ještě komplikují. Stejně vím, že tu eh, jedna jediná vůle. Víme, že to špatné je třeba zamítnout. Chceme být konstruktivní. Nám se nelíbil už od počátku ten návrh komise. Není to dostatečně ambiciozní. Nepokrývá to ty regulační bariéry, pouze administrativní a pro malé střední podniky je to dost dobré, říkají alespoň jeden krok, ale v podstatě co my tu děláme, kolegové, Snažíme se implementovat eh, směrnici o službách a panu Palmierimu bych chtěla říci, že opravdu to zobrazuje směrnici o službách, i když to nemění působnost, ale je to takový zoufalý způsob z těch 20 let alespoň minimálně implementovat klíčovou legislativu, která bohužel ještě není implementována. A tak si řekněte, kolik eh, pracovních míst v Evropě to postihlo, protože ta směrnice není implementována. Ale je zajímavé, jak Virginia právě eh, řekla, vlastně takové stejné věci jako eh, socialista. Já jsem si to poznamenala to, co jsme udělali my prostřednictvím našich pozměňovacích návrhů, že jsme vzali v potaz opravdu velice vážně ty legitimní obavy, které nadnesli kolegové u socialistů, EPP, ze všech možných národností, různých eh, skupin, záměru a snažili jsme se s tím něco udělat. To jsme udělali. Ty, kteří se znepokojí možností například eh, zavedení, jak tu zaznělo, toho principu země původu, také tu byly obavy kvůli sociálnímu dumpingu nebo eh, legitimního svrchovaného práva členského státu vystavovat eh, zákony ohledně pracovního trhu nebo životního prostředí. Rozhodně tady v tomto textu nejsou žádné restrikce a my tím pozměňovacím návrhem to buď eh, objasníme nebo změníme, aby to šlo tím správným směrem. Myslím, že nikdo z nás si nepřeje omezit možnost členského státu připravovat legislativu v této oblasti. No a nyní konkrétně o čem to je? Je to dobrovolný systém pro ty, kteří si to přejí mít ve vašem jazyce, ve vašem členském státě místo toho naprosto zoufale se snažit pochopit 28 postupů v různých jazycích a tisíce požadavků nejrůznějších orgánů a pořád byste to museli vyhledávat, konzultovat, utrácet peníze. Takže místo papírování byste tu měli elektronickou cestu já jsem byla novou zpravodajkou pro IMI, vím, o čem to je, je to digitální platforma, samozřejmě je tu prostor pro vylepšení, ale o tom to je, aby to byla komunikace, aby se usnadnilo členským státům možnost komunikace a prověřovat. A hostovský členský stát pak bude mít možnost to prověřit, dotazovat se, kontrolovat, pozastavit, zrušit, odvolat tu kartu. Takže ty obavy o nějakém biankočeku, aby si členské státy dělali, co chtěli, podváděli a podobně, tady opravdu nevidím prostor pro něco takového. Jsou tu rozsáhlé možnosti kontroly a myslím si, že samotní zpravodajové to zpracují více do detailu. Ještě jsem chtěla pohovořit o mých návrzích a návrzích EPP, my jsme tam chtěli mít stavební oblast, nechtěli bychom návrhy 71, omlouvám se, vyloučení eh, stavebnictví, jak navrhuje zpravodaj. Myslíme si, že je to velice dobrá situace také s pojišťovnictvím, mít tu takový certifikát, Zase je to dobré pro malé střední podniky, ale bez nějaké standardizované formy. Máme návrh 116 právě proto, abychom zajistili, že ta sociální legislativa se bude týkat vnitrostátní legislativy, stejně tak zdravotnictví, environmentální oblast. A dále definice, objasnili jsme článek 3, například téma informace, které se budou eh, zakládat pouze na dokončených postupech, protože nikdy nemůžete vědět, jaký bude výsledek eh, eh, toho procesu. A pak jsme učinili objasnění těch celých členských států, tam, kde předkládá poskytovatel tu žádost, takže to bude členský stát, na jehož území je usazen poskytovatel a musí tam být opravdu důkaz toho, že je tam právně usazen ten poskytovatel služeb. Dále návrh pro eh, využívání statistického identifikačního kódu, aby bylo jasné, jaký druh služeb eh, se, eh, se týká v daném členském státě pak poskytovatel služeb by měl poukázat, zda obdrželi předběžný, předběžné schvalování, eh, schválení v případě veřejných zakážek a pak revizní doložka, to je také velice důležité, zmínil to pan Palmieri. Navrhli jsme zestručnění té lhuty komise pro prezentaci uh, revize z pěti na čtyřech let, abychom měli ještě větší možnost prověřovat ten způsob, jak se to implementuje, zda to je ten, opravdu ten správný způsob. A dále také navrhujeme nové zhodnocení toho, zda by bylo lepší mít standardizovaný formulář v rámci těch certifikátů. A Velice se těším na další spolupráci eh, s kolegou na minulém zasedání stínových zpravodajů to eh, fungovalo velice dobře. Vidím tady i od EFDD, že je tu opravdu prostor pro spolupráci, takže myslím, že vybudujeme opravdu silnou většinu, abychom tu měli schválený text připravený pro plénum. Virginie Rozier. Děkuji, Virginie Rozier Kostínová, jako zpravodajka pro tuto směrnici. Děkuji, paní předsedkyně. Ehm, máme tady všichni ten balíček, který je na stole. Ehm, hlasovalo se v plénu minulý týden. Ehm, kromě tedy IKT, eh, eh, eh, to, to je skutečně reálné téma a jeho složení ale vyžaduje, vyvolává velké problémy. Ještě jsem neměla um, čas vyslechnout kolegu, ale možná z různých zdrojů, zpravodaje pro Mm, mm, hospodářský sociální výbor, který reprezentuje sociální partnery, eh, tak eh, tam je celá řada problémů, eh, které představuje tento návrh. Tady je celkem jednotnomyslnost podniků, katelů i sociálních partnerů odborů v tom, že odmítají tento návrh pokud ehm, budeme naslouchat občanům, tak to bude podobné. Mezi eh, tedy mm, výbory, které mají dát stanovisko, dva už se vyjádřili a dvě eh, hlasovali pro zamítnutí eh, na, toho elektronického průkazu služeb. Naše politická skupina apelovala eh, také na zamítnutí tohoto návrhu, protože představuje strukturální neřešitelné problémy a se vší, s nejlepší dobrou vůlí nemůžeme eh, korigovat takto špatný návrh. Eh, na stole jsou kompromisy, které ovšem jenom zdůrazňují problémy a rizika a výzvy, které ten původní návrh vyvolává. Takže je zpravodaje a stínoví zpravodaje se nás snažili přesvědčit, ale eh, mm, všechno má své limity. Především, co se týče země původu, um, principu země původu, je mi líto, ale když máme rozhodnutí kompetentního orgánu země původu podle pravidel země původu, tak to je princip země původu. Ehm, orgán, eh, implikuje to tedy orgán eh, cílové země, ale já tady nechápu tu eh, logiku. to je logiko opozice na základě odůvodnění, které prostě obrací tu logiku. Už mm, to není cílová země, ale země původu, která rozhoduje takže rozhoduje země původu, tudíž platí princip země původu. Mám pocit, že to je jasné a e, týden navíc mm, mm, pro e, možnou tedy, možný tedy o opozici orgánů e, zem, cílové země, kde, kteří musí předložit důkazy, které by, mm, tento princip je naprostém protikladu s duchem a literou směrnice o službách, tak jak ji odhlasoval tento parlament. Co se týče působnosti, eh, směrnice o službách, mm, tam, eh, co se týče služeb, není problém v oblasti fiskální, sociální a eh, regulace, která má Eh, zajistit eh, služby ve všeobecném zájmu, jak podle eh, směrnice o službách. V původním návrhu zpravodaj tedy vyloučil stavebnictvím z důvodu, to je eufemismus, jeho specifika, totiž citlivosti vůči otázkám sociální konkurence, riziko podvodů s různými sociálními režimy, možné využívání eh, těch eh, falešných eh, OSVČ a tak dále. To jsou rizika v tomto sektoru. A vlastně to, že bylo vyloučeno, tak to mm, bylo, mělo jasné důvody. Takže co stavebnictví se vrací, plus další sektory, Eh, pojištění, bezpečnostní služby. To je proti názoru všech zaměstnanců těchto sektorů. To je třeba připomenout. Dále a, a, a, zaměstnatelské agentury. To není to vůbec v působnosti směrnici o službách. A tom se má jednat jenom o plaky, o aplikaci směrnice o službách a přitom se dostáváme do oblasti, které e, se tam vůbec neřeší. Také bylo řečeno, že se neomezíme na autorizace, které jsou definovány ve směrnici o službách, ale i jiné postupy, jako například e, právní forma podniků, které jsou mimo působnost směrnice o službách, nové podniky, mm, Eh, je to tady divoká deregulace, dumping nejenom sociální, ale také regulační v sektorech, které jsou dostatečně křehké, abychom se mohli obávat o jejich rovnováhu sociální podniky, boj proti sociálnímu dumpingu. Takže tento návrh jde v opačným směrem a co my jsme chtěli, eh, dost, a tedy tomu, co jsme eh, o co jsme hlasovali v jiných návrzích. E, princip e, once and only, tedy jeho generalizace, ke, mm, mm, jako další e, instituce mají poskytovat hlubší analýzu respektování osobních údajů. Takže veškerá rizika které jsou v původním návrhu, se zhoršují v těch kompromisech. Takže vidíte, že za těchto podmínek postoj naší frakce a nejenom naš, jenom naší. Eh, vlastně je také, jsou to většina konzultovaných výborů, které žádají stažení tohoto návrhu, protože přináší obrovská rizika eh, a jsou tam ty ustanovení jsou v rozporu s cíly, které chceme dosáhnout. Vnitřní, fungující vnitřní trh si přejeme, eh, fungování směrnice o službách si přejeme, ale respektování záměru eh, zákonodárce, rovné podmínky pro všechny podniky, mm, vůle sociální spravedlnosti, to všechno my eh, požadujeme a proto od, žádáme zamítnutí této, eh, tohoto návrhu. Paní Jakoncáry. Pane předsedo, já chci něco tady opravit. Um. Um, my jsme odmítli tu myšlenku um, průkazu, elektronického průkazu služeb. Ne, nejde o technické problémy. Sorry. What, what's the problem with the English translation? Is it okay now? Is it okay? Okay, apparently we can continue, so please. Sorry. Mä haluan vielä korjata sen väitteen, jota ja Lokekaard ja Rova Bill. Já chci korigovat to tvrzení, že to je ideologická slepá ulička. To vůbec není pravda. Parlament a komise eh, eh, přišla s legislativou, která nefunguje a je lepší být aktivnější, než řešit všechny problémy tohoto návrhu. Paní byl řekla, že to je špatný návrh, že to nemůžeme podpořit. Mm, je jasné, že tady je třeba celou řadu věcí napravit. Nejrozumější by bylo, aby komu se stáhla tento návrh, abychom měli čistý štít, abychom mohli začít znova. Komise stáhla svůj návrh a pak se mohla zaměřit na implementaci existujících návrhů jako jeden kontaktní bod, profesní karty a podobně. To sloužit stejnému cílu, cíli jiné návrhy, které nefungují. Na závěr chci zdůraznit, že země původu je zodpovědná za e, v první řadě cílová země má malé šance to kontrolovat. E, jsou tam skutečné problémy. To, čeho jsme byli svědkem, je, že většina těchto problémů je ve stavebnictví. A měli jsme diskusy o tom, abychom vyloučili stavebnictví, ale paní byl řekla, že to tam chce zachovat, což jenom to stěžuje o to víc. Takže stavebnictví by se mělo stáhnout a souhlasíme s ITRE a EKON, že by to mělo být zamítnuto. Poslední poznámka. Výbor má mm, zajímavý newsletter, kde jsou informace a vůbec se tam nezmiňuje, že několik frakcí a další nabídly jenom eh, navrhli zamítnutí, stáhnutí. Thank you very much. And then we have eh, Nicola Danti, please. Nicola Danti, prosím. Děkuji. Nemám eh, ani tak poznámku k argumentaci socialistů. Mm, SND a další eh, zpravodaj říkají, že nechtějí spolupracovat, že to nechtějí zlepšovat. My jsme na tom ale tvrdě pracovali. A Měli jsme diskusy eh, tématu, které pak bylo odesláno koordinátorům. Pokud uděláme pokrok, um, špatná zpráva pro kolegyni Anu Marii Pozměňovací návrh, který jsme vypracovali, který je proti vnitřnímu trhu s těmi, kteří jsou politicky slepí, byl prezentován. PP. Um, um, ko, b, bylo řečeno, že kolega představuje nebezpečí levicového protekcionismu, takže bychom měli být opatrní, když máme takovýto postoj, jaký prezent, který prezentovala SND. My jsme na začátku, od začátku řekli, že toto téma neodpovídá nej, eh, tím minimálním požadavkům. Jsme připraveni věcně o tom diskutovat, odmítáme pozměňovací návrhy k podobně obtížným otázkám. My jsme od začátku říkali, že co tady přesně děláme, že tady máme e, vlastně ponechané otevřené dveře na jinou cestu. Pak ale bylo řečeno ne. A ty oba ty výbory to zamítly. My jsme nepředložili žádné pozměňovací návrhy. My spíše musíme poděkovat, že jsme přispěli k tomu, že bylo mm, potřeba méně zbytečné práce. Máme jasnou pozici, to jsme řekli. Budeme hlasovat přesně tak, jako v jiných výborech i zde. A mm, mm, jenom někteří kolegové jsou zaslepení, kteří mají ideologické zdi a e, proti tomu se stavíme. Děkuji. I když e, to je velmi nebezpečné, tak já jsem odmítl, e, jak já jsem podepsal tady pozměňovací návrh na zamítnutí. Vůbec jsem nepodezřívala zpravodaje, že chtějí znovu zavést zemi původu, ale v tom té podstatě tohoto textu to hrozí, že e, dělají všechno pro to, aby přijímající stát přišel o svá práva spochybnit eh, přijatá rozhodnutí. O to jde, nejde o politickou vůli nějakou zamaskovanou, znovu tam propašovat eh, ustanovení, které nikdo nechce, ale v praxi by to nastalo je to složitý eh, té téma, tak to je ještě složitější. Žádáte zemi původu, aby dělal interpretaci všech, vš, veškerého národního práva, eh, které je nutné. Možná máte zkušenosti s administ, vaší národní administrativou a stává se, že vaše vlastní národní administrativa má problém interpretovat své vlastní zákony a mm, žádat každého státu, aby byl schopen analyzovat e, požadavky e, cílové země, žádat od každého státu, aby byl schopen analyzovat každé jiné vnitrostátní právo, to není možné. Já jsem pro jednotný trh, pro vnitřní trh, to, je to je velké obohacení pro Evropskou unii, o tom není pochyb, ale říci, že tato karta nebo tento průkaz bude klíčem k vnitřnímu trhu, to je přehnané jako argument. To se dá používat v volební kampani, ale ne v Evropském parlamentu. Já lituji, že nechápu, proč jsme se do toho pustili. Máme tady to jedno kontaktní místo, které existuje podle směrnice o službám. Stačilo by to zlepšit, prostě jenom přeložit a bylo by to vyřešeno. Jsme nechtěli toto, jsme pravděpodobně chtěli projekt, který by mohl být trošku větší a já si myslím, že ten projekt nepřinese zlepšení že to je národkladné, složité, představuje to politický problém, proto jsem pro zamítnutí toho návrhu. Děkuji na závěr paní Gebhardt. Děkuji. Pane Živéne, já to potvrzuji, nejste žádný revolucionář. Stejně tak, eh, jako když se podívám na sebe nebo na ostatní této eh, místnosti, jsme poslanci, kteří velice vážně projednávají eh, to, co, jakou správnou cestou se má evropský vnitřní trh vydat, pokud je o úroveň kvality, úroveň ochrany pracujících. A o to tady jde. Pracovní právo. Jaké instrumenty potřebujeme? A proto jsme se k tomu nepřipojili. Proto jsme na případě eh, směrnice o službách ukázali, eh, že lze narést eh, rozumné cesty pro vytvoření mm, pro nastavení pracovního trhu, i když ta směrnice o službách není tak úspěšná, tak jak ve všech členských státech, jak by mohla být úspěšná. Ale to je úkol Evropské komise, aby se starala ještě více o to, aby uh, byla pozitivně naplňována. Eh, u toho projednávaného návrhu, já jsem eh, také podepsal ten pozměňovací návrh eh, na vrácení komisy. tady tohle je prostě vyvážený text totiž. A na veřejné akci, kde jsem uh, slyšela zástupce Evropského uh, Eh, Evropské komise eh, jsem eh, opravdu slyšela, ano, bylo je to šité horské, horkou jehlou a je to vidět na tom textu. A, a já jako poslankyně jsem opravdu hrdá, že příliš na to, abych pracovala na takovémhle základě. Když komise rovnou pošle takový špatný text Evropskému parlamentu. Tenhle špatný text má spoustu slabých míst, která eh, jsem se pokoušela eh, si nechat vyjasnit, eh, například se zástupci Evropské komise. Je tady celá řada nástrojů na stole. Máme tady jednotné kontaktní místo k směrnici o službách, máme tady Evropský průkaz profesní s směrnice o, o uznávání, máme Solvit, IMI a nezmiňuji všechno. Teď právě eh, eh, budeme eh, zavádět tady tu digitální funkci. Prostě celou řadu nástrojů už máme na stole. A já si kladu otázku, na kterou doposud nikdo neodpověděl. Pokud eh, všechny tyhle eh, eh, instrumenty, které máme pro vnitřní trh, nefungují, nebude lepší je zlepšit, tak aby opravdu fungovaly, místo toho, abychom znovu navrhli nový instrument, který způsobí velký zmatek, zejména pro malé a střední podniky, protože ty nakonec už vůbec nebudou vědět, kam by se měli, kam se musí obrátit, aby uh, mohly fungovat na vnitřním trhu? To je první poměrně velká otázka, kterou eh, eh, která do posud nebyla zodpovězena. A proto také asi většina malých a středních podniků se na mě obrací a říká, eh, říká mi, a nejenom z Německa mimochodem, nemyslete si, že jenom z Německa, z více států Evropské unie a říkají mi, podívejte se, to pro nás není ta správná cesta. Ti, kteří tohle považují za dobré, to jsou velké podniky, to je jasné pro ně to možná bude zjednodušení, ale rozhodně ne pro ty malé a střední. Ta, ten druhý eh, velký problém, který tady máme, je, že tady eh, máme nový krok v byrokratizaci ve členských státech, který může být i nákladný. Pan eh, Živen to právě jasně a zřetelně říkal. Nemusím to opakovat. Právo v, předpisy v jedných členských státech musí být teprve vypracovány tak, aby eh, se to vlastně dalo eh, smysluplně eh, uplatnit v praxi a samozřejmě bude třeba vytvořit ústřední úřady, které spolu budou muset komunikovat a dobře víte, že na všech členských státech takové ústřední úřady jsou vytvořené, takže to bude větší byrokracie pro členské státy, větší náklady pro členské státy a ne nezbytně přidaná hodnota pro podnikatele. A to, že eh, se jedná o eh, zbytečnou byrokratizaci, ukazují pozměňovat návrhy pana Fanisteroje, který eh, je znám, že není sociální demokrat, a přináší pozměňovací návrhy, kterými rozšiřuje prováděcí dobu ze dvou na tři roky. Protože je to všechno tak složité v těch tom návrhu, který nám byl eh, předložen. Musím ještě jednou říci, ano, vnitřní trh, ale pouze s eh, vysokou kvalitou eh, služeb, vysokou ochranou spotřebitele a pracovního práva a rozhodně ne směrem k sociálnímu dumpingu. To je to poslední, co bychom teď potřebovali k, pro občany Evropské unie. Děkuji a teď možná první reakce od Anny Marie protože zde byla eh, konkrétně zmíněna a potom eh, předáme slovo eh, zpravodajům. Já jsem velice ráda, že se tady vede taková otevřená a živá debata. Já samozřejmě poslouchám kolegy. A proto jsem tady. děkuji, Aneli, děkuji za příležitost vyjasnit a zopakovat několik věcí, která jsem řekla jasně na veřejnosti. Nejdříve chci přijmout odpovědnost za to, že eh, říkám, že potřebujeme eh, takový politický průkaz v tomto parlamentu. Máme tady velice eh, nebezpečné rozdělení mezi Západem a Východem. Tohle není legislativa pro Německo a pro Francii, ale pro 28 členských států. Za prvé. A to mě můžete citovat. Vidím, že je tady jasný projev, eh, problém a řekla jsem eh, to ve svém eh, projevu že zohledňujeme k, eh, to, jak je to citlivé pro všechny členské státy. Některé členské státy to berou citlivěji než jiné. A chceme tady eh, zohlednit eh, všechno, co dělají politické frakce. Snažíme se dosáhnout kompromisu. Já tady odmítám myšlenku, že tohle, prostě tu, tu, tu úplně populistickou demotizaci, že e-karta je e, začátek konce. Stejně tak jako není pravda, že e-karta je e, řešení všech problémů vnitřního trhu. Je to velice malý, jednoduchý nástroj, který je dobrovolný. Jedná se o zjednodušení, e, zjednodušovací elektronický nástroj a tahle demonizace prostě e, neodpovídá tomu textu. Ten původní návrh komise nebyl dobrý, to je první věc, co jsem říkala. Vůbec to nebylo dokonalé. Komise eh, musela rozdělit svůj původní eh, úmysl kvůli politickým tlakům ze strany některých členských států. No, paní předsedkyně, já jsem si myslela, že mám eh, slovo. Tak já prostě tady skončím s reakcí, protože kolegové mě zmínili tolikrát. Návrh komise nebyl tak dobrý a proto někteří poslanci EPP byli proti. Protože to nebylo dostatečně ambiciozní. Takže některým lidem se to nelíbí, protože je to příliš mnoho, některým eh, se to nelíbí, že to ne, není dostatečné tedy. Prostě EPP to nepřišlo dost, protože to neřešilo ty regulační bariéry, které jsou nesmírně důležité. V oblasti EPP eh, jsme eh, vedli velice důkladný dialog s Filipem Živénem a já plně chápu i jeho pozici. A došli jsme k pozici, která Eh, nás vedla k tomu, že Darius a já teď představujeme většinu EPP. Nejsme diktatura, eh, jsme demokracie i v uvnitř EPP eh, e a vedeme dialog o otázkách, které jsou citlivé na národní úrovni i jinak. Takhle pracujeme v EPP, nevím, jak pracujete v jiných frakcích a plně respektuji a uznávám vaše odlišné názory. Hm, oni vyjádřili je odlišně a vedli jsme otevřenou konstruktivní debatu. Ale co dělá SAD ke zlepšení eh, vnitřního trhu se službami v eh, Evropě? Co dělá SAD pro ty, kteří 20 let trpěli, eh, trpěli tou neslu, směrnicí o neslužbách? Když to pošlete komisi rok před koncem mandátu, co dáváte evropskému lidu? pokud jde eh, o práci v eh, sektoru služeb. Protože ono se s nás kritizuje, ale je, je, eh, je, je, je horší něco navrhnout. Nemáme tady jediný návrh od SAD, jak vést. Ano, můžete mluvit, ale podívejte se, kolik se dostali času. Všichni mohli promluvit, protože vím, že jsme tady už měli problémy, takže proto jsme si to dali na dnešek. Virginie Dalrozier a a potom eh, jako zpravodové můžeme eh, oba všichni něco říct. Co se týče um, somních útoků a dalšího, tak toho jsme měli dost. A já mě skutečně šokuje, že vracíte slovo jednomu, kdo není zpravodajem. A pokud máme mít um, ehm, čas na odpověď, pak to musí jít oběma směry. To je zvláštní dávat čtyři minuty jednom poslankyni, která je stínová pravděpodobně jako ostatní. Uh, já bych řekla, že um, když eh, jsem, um, já jsem zdůrazňovala právní otázky, odpovědnost země původu, cílové země. Já to nechci protahovat, ale já jsem zdůraznila právní otázky, co se týče um, působnosti a stále jsem nedostala odpověď. Myslím, že nyní se um, budeme věnovat obsahu věcí, o kterých mluvíme, takže mm, Martin, máte slovo? Yeah, I think it's, uh... Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že těžko budu moci zajít do všech těch detailů, které tu zazněly, takže se soustředím na dvě připomínky. Jedna se týká toho, co tu kolegyně řekla, tedy ty naše postoje ohledně tohoto tématu. Přijmout ten uh, návrh, něco s ním udělat, anebo neudělat nic. Proto jsme tady. tady. Takže já si pamatuju tu poslední diskuzi tady, jak se zdá, tak pracujeme na nějakých dvou oddělených planetách a to je tady asi můj největší problém i kdyby východiskem tady bylo, že bychom tím mohli něco udělat, tak eh, eh, by tu byla výsledek, že s tím něco uděláme. Ale když začneme s tím, že se nám nepodaří s tím nic udělat, eh, se směrnicí o službách jako takovou, tak takový postoj je podle mého názoru zvláštní. Paní Gebhardt to nadnesla a řekla, proč komise nedělá něco se směrnicí o službách. A myslím si, že to je ta zásadní otázka. A jaká je odpověď na tu otázku? Myslím si, že odpovědí na to je, že komise s tím nic nedělala s, tím, s tou nedostatečnou implementací v členských státech. A to je právě ten problém. Díváme se na členské státy, které nejsou schopny nebo ani nechtějí implementovat řádně směrnici o službách. No a já to vnímám tak, že proto komise přednesla tento návrh. Takže vzhledem k tomu, že jsme se situaci, v jaké jsme, zbývá nám rok do volab, tak tu komise přednesla velice pragmaticky. možná to není úplně korektní eh, tady mít nějaké takové postupy v digitalizovaném světě, ale je to aspoň něco. To je pro mě, jakožto zpravodaje, klíčové. No a proč komise za těch posledních deset let s tím nic neudělala, to je zase jiná otázka, to stojí za to prodiskutovat, ale myslím si, že teď, rok a půl nebo rok před volbami, tak už je příliš pozdě, abychom tady rozvíjeli takové hovory. Správný postup by byl něco s tím určitě udělat, spíše než od toho dát ruce pryč. A ještě eh, kromě těch obecných připomínek, ještě jednu věc k malým a středním podnikům zase asi tomu tady moc nerozumím, protože vidím, že malé, mnoho malé střední podniky si to přejí. Oni si uvědomují, že by to vylepšilo jejich situaci v přeshraničních aktivitách. Takže ono to hodně závisí na tom, na koho se obracíte, koho se dotazujete. Takže taková by byla aspoň reakce z mé strany. Já bych chtěl něco uvést eh, na pravou míru, tak 30 vteřin. Já chci prostě říct, eh, že eh, jsem, eh, jak tady pan Lokigor podsouvá, neprosila o to, aby se mělo něco na směnici o službách. Já jsem požadovala, aby se změnila její implementace. Já jsem jasná protivnice otevírání směrnice o službách, protože to je dobrý základ pro otevření vnitřního trhu, ale měla by být správně implementována ve členských státech. O to jde to je třeba to je uvést na pravou míru. A tak teď ještě já eh, velice stručně, protože vím, že eh, eh, tlumočníci už jsou tady navíc a děkuji jim za ten extra čas. Takže já si myslím, že tohle bude trvat ještě dlouhou dobu. Otázkou je, proč to chtějí socialisté poslat z Eh, zpátky, eh, že to není eh, dostatečně, nesouhlasí obsahově. My jsme se pokusili to vylepšit. Ale zdá se, že s tím se úplně nepočítá. Pokud jde o zavedení principu země původu, tak tady můžu uklidit Virginii ty jednotlivé eh, pozměňovací návrhy jsou podané k tomu, aby členský stát eh, hostitelský mohl rozšířit své kontroly. Potom eh, je tady otázka první instance, tomu ukázali konstruktivní postoj všem frakcím i vám, protože víme, že to je pro vás citlivé, ale očividně to pro vás nebyl signál, abyste se pokusili o konstruktivitu. Eh, kromě toho jsem eh, sama hovořila eh, se zástupci stavebního sektoru stavebnictví, které bylo tedy vyloučeno jako ta pozitivní známka vůči vám. A potom ještě malé a, střední podniky. Paní Gebhardt, rád bych vás k tomu vyzval. Máme tady meziskupinu, která byla vytvořena konkrétně ke směrnici o službách a tam jenom akorát pozitivní signály. Takže eh, rád bych vás odkázal na ty lidi, kteří tam byli, aby se si také mohla eh, vyslechla, eh, vyslechnout, že i v, mezi německými podniky, které tam byly zastoupeny, jsou takový kteří jsou pro změny toho návrhu komise, které jsme také my učinili. A tímto, myslím, můžeme uzavřít naše dnešní zasedání. Ráda bych připomněla všem kolegům, že lhůta pro písemné eh, vyjádření ke kompromisům je zítra. Také bych ráda poděkovala mnohokrát tlumočníkům za to, že zde z nás, eh, se, s námi setrvali o něco déle. Takže děkuji mm, za toto a tímto můžeme uzavřít naše dnešní zasedání. Naše příští zasedání bude eh, v středu 21. února.